Milí kolegové, po tomto inspirativním a vzrušujícím projevu budeme pokračovat ještě ve třech vysvětleních hlasování. Začneme s paní Kocolíno. A na seznamu mám eh, jednu řečnici, je to paní Adrikiene. Pane předsedo, Vítám skutečnost, že eh, celkový počet nesrovnalostí eh, v čerpání prostředků z evropských fondů se snižuje. Skutečnost, že počet nesrovnalostí v oblasti zemědělství se snížil tak dramaticky o 34%, je zvláště povzbuzující. Je to eh, dáno silnou a kompetentní roli OLAFu také vítám eh, návrh eh, našeho usnesení který zdůrazňuje eh, spolupráci v oblasti zdaňování. Přesto bych chtěla eh, vyjádřit hluboké pochybnosti ohledně skutečnosti, že podvodné eh, činnosti v některých členských státech, zejména v Bulharsku, a Rumunsku, se zvýšily o 8% a v některých o 120%. Proto podporuji abychom, myšlenku, abychom vytvořili administrativní kapacity a posílili eh, dohled eh, nad udělováním veřejných zakázek na všech úrovních. Děkuji, děkuji. Chce se ještě někdo vyjádřit ke zprávě paní Kocolíno? Není tomu tak, můžeme přejít k další zprávě a to je zpráva eh, pana Tamáše Dojče, která se týká Evropské investiční banky. Opět chce vystoupit paní Adrikiene. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla poděkovat panu Dojčovi za skvělou zprávu dnešní diskuze a naše usnesení, které jsem podpořila, jsou skvělým výchozím bodem eh, budoucích aktivit Evropské investiční banky. Zejména zohledňuje strategii EU do roku 2020. Chtěla bych ještě jednou vyzvat evropské vlády, aby poskytly Evropské investiční eh, bance eh, finanční úvěrové kapacity Eh, protože je velká potřeba eh, investovat eh, jako cesta z krize, kompatibilita mezi cíly politiky, evropské politiky sousedství a směrnice o EIB jsou ještě důležitější než kdykoliv jindy. Děkuji. Chce se k tomu ještě někdo vyjádřit ke zprávě Tamáše Deutsche? Není tomu tak poslední vysvětlení se týká eh, s právě eh, masakry, k nímž došlo v Nigérii, paní Adrikyně. Eh, byli jsme svědky obrovských masakrů v Nigérii, což způsob bylo eh, úmrtí eh, mnoha lidí, včetně žen a dětí. A eh, tam se nejprve odehrává proces smíření mezi muslimy, kteří žijí na severu a křesťany žijícími na jihu. Bereme na vědomí, že Nigérie je jedna z největších ropných producentů na světě. Přesto většina obyvatelstva žije pod hranicí chudoby a nemá žádný zisk z tohoto tohoto průmyslu. Je tam eh, eh, rozšířena korupce a tomu je třeba čelit. Dále pomoc Evropské unie Nigerii by se měla zaměřit na nejdůležitější problémy této země, na nejcitlivější otázky, aby se podařilo dosáhnout viditelného pokroku v této zemi. Děkuji. Děkuji. Chce se ještě někdo vyjádřit k této zprávě? Pan Pelkem, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Nejnovější zprávy z eh, města Choice, které jsem obdržel, jsou znepokojivé v mnoha místech tohoto města. Eh, došlo k vraždám eh, na křesťanech členové mladistvých skupin muslimů eh, také eh, stříleli eh, na křesťany a tato skupina mladistvých prohlásila, že se dopustila vraždy na novinářích a e, týká se to zejména stovky úmrtí e, e, v městu Jos, k nímž došlo v tomto roce. Je to pro následování určitých skupin a od, byl, vystupovali také pro uznání e, těchto e, e, náboženských skupin. Je třeba se k tomu jasně vyjádřit. Tedy v usnesení hovoříme eh, dokonce proti zjednodušenému prohlášení. Jsem také proti takovým zjednodušeným prohlášením, ale my tu nemůžeme eh, z toho vycházet. Musíme eh, pomáhat křesťanům a proto jsem hlasoval proti. Sedím na špatném místě. Mnohokrát děkuji. Myslím si, že je strašné, že takové země jako Nigérie probíhají taková zvěrstva. Zároveň bych se vrátil k tomu, co říkal pan viceprezident USA. Musíme procesovat dialog, dialog, dialog spolu se vzděláváním, vzděláváním, vzděláváním. Takže do této země potom může přijít mír. Jak říkal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 pokud nejsou